Buonasera tutti. Ehm. Dobrý den všem. Tímto tedy prohlašujeme pořad jednání tohoto týdne za schválený a můžeme přistoupit k následujícímu bodu na pořadu jednání a tím je diskuze o otázkách ústnímu zodpovědění pro komisi ohledně krize evropského odvětví rybolovu v důsledku zvýšení cen ropy. A dáme slovo panu Kadekovi na dvě minuty, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, paní komisařko, dámy a pánové. Parlament má pouze jedno sídlo a to je Štrasburg. Od února 2011 cena ropy neustále roste. Už je to více než 100 dolarů za barel. Rybáři v pobřežních regionech celé Evropy jsou zasaženi růstem cen ropy. Pokud to někoho zajímá, tak mi to prosím vás řekněte. Pokud to někoho nezajímá, tak mi to řekněte taky. Pane předsedo, pokud dovolíte, tak já chvíli počkám, než všichni odejdou. Kolegové, prosím vás, kdo chcete odejít, tak samozřejmě můžete, ale prosím rychle a nezdržujte se v debatách na schodech, aby pan Kadek mohl hovořit eh, bez vyrušování. Prosím, pane poslanče Kadeku. Samozřejmě máte k dispozici veškerý čas. Začínáte až teď. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, paní komisařko, drazí kolegové, zopakuji že Evropský parlament má jen jedno sídlo, a to je Štrasburg. Od února 2011 cena ropy neustále roste. Teď už přesáhla 100 dolarů. Rybáři ve všech pobřežních regionech Evropy jsou zasaženi tímto růstem cen ropy. A když roste cena ropy, tak je tím zasažen především drobný rybolov. Rybáři jsou závislí na cenách ropy. Všude. Mě rybáři říkají, že jsou znepokojeni, když sledují růst cen ropy. Já bych byl rád, kdybychom jednali společně, aby podniky mohly nadále vykonávat svou činnost, i když jim rostou provozní náklady. Touto otázkou a následným usnesením žádám, aby členské státy mohly pomáhat eh, rybářům, aby mohli pokračovat ve své činnosti, aniž by se tím zkreslovala konkurence. Chci, aby se navýšily z 30 tisíc na 60 tisíc eh, kvóty pomoci de minimis, tím se rozhodně nehovoří o zvýšení rozpočtu Evropského parlamentu, ty podpory de minimis, eh, to jsou eh, podpory, které mohou státy poskytnout firmám, aby nedošlo ke zkreslení konkurence. Já žádám pouze o větší flexibilitu pro členské státy. Žádám komisi, aby dobře analyzovala tuto žádost, aby pochopila znepokojení celého odvětví, které musíme rozhodně zachovat a rozvíjet. Rybolov, to jsou muži a ženy, kteří potřebují slušný příjem a musíme je podpořit. Především kvůli tomu, že narůstá dovoz eh, rybolovných produktů na evropský trh, tím pádem toto odvětví je čím dál křehčí. Není to jen otázka ekonomického zisku. Je v našem zájmu zachovat tuto činnost také kvůli fungování a úpravě našich eh, pobřežních regionů. Musíme také zajistit pracovní místa v tomto odvětví. Děkuji. Děkuji, pane Kadeku. A nyní má slovo pan Belder. I vy máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Situace v odvětví rybářství je opravdu velice znepokojivá. Ceny pohromných hmot jsou velice vysoké a ceny za ryby jsou na svém historickém minimu. Milí kolegové, milé kolegyně, prosím vás, abyste zohlednili odvětví rybolovu to je důležité jenom pro Nizozemsko, ale také pro Francii, Belgii a Spojené království. Před několika lety existovalo pouze málo, bylo pouze mláde, málo trošky, proto bylo možné eh, bezcelně dovážet jistý jiný druh ryb, který si to také dobře chodná, ale nyní máme dostatečné množství naší vlastní domácí tresky a nemusíme dovážet žádné levné eh, jiné druhy, typ ryb, které tresku nahradí, protože toto ohrozuje náš vlastní prodej filetů z trestky a není možné, aby eh, tyto filety byly čím dál tím levnější, protože rybáři tím ztrácí. Bez rybářů ovšem nebudou moci obchody navízet tresku a proto potřebujeme konkrétní opatření, třeba zasáhnout. A já vás prosím, abyste se vyjádřili pro takováto opatření. Omlouvám se, pane Leichfriede. Já jsem měl pocit, že se hlásíte do Catch ale vy jste měl otázku pro pana Kadeka. Takže prosím, jestli chcete teď položit otázku a jestli kolega Kadek souhlasí s tím, že přijme vaši otázku, tak vám dáme slovo. Ano? Prezident, eh, Pane, předsedající, pane, předsedo, mám otázku na pana Kadeka a sice pokud jde o e, jediné sídlo Evropského parlamentu. Pane kolego, snad jste si již všiml, že Evropský parlament někdy zasedá i v Bruselu a snad jste si také všiml, že i výbory tam zasedají a že zpráva se částečně nachází v Lucembursku. Chci pouze poukázat na to, že to není zcela tak, jak si myslíte. Děkuji. Prego, onorevole Kadek. Prosím, pan Kadek. Já jsem pouze chtěl připomenout, že smlouvy jsou v tomto ohledu jasné. Sídlo Evropského parlamentu je budova, ve které se dnes nacházíme. Je to Štrasburg a pouze Štrasburg. Samozřejmě my pracujeme i v Bruselu. Já jsem v Bruselu stejně jako vy, dva týdny v měsíci v Bruselu, hodně tam pracuji, ale jediným sídlem parlamentu je Štrasburg a musí to tak i nadále zůstat. Bene. Continuiamo... Eh, Dobře, budeme pokračovat. Máme zde paní Britu Reimers, má slovo na dvě minuty. Pane předsedo, Vážená paní komisařko, milé kolegyně a milí kolegové, Eh, neustále zvyšování cen pohodných hmot představuje pro mnoha, mnohé firmy v Evropské unii dodatečné zatížení, a to zejména pro evropské rybáře. Ti trpí velice tímto navyšováním cen, protože oni nejsou schopni takovéto dodatečné náklady vyrovnat lepšími cenami nebo tím, že budou lovit ry- více ryb. Současná politická situace na Blízkém východě a v severní Africe celou situaci pouze zintenzivnila. A proto musíme se podívat na to, jakým způsobem se, nějaký dopad má na vyšování pohodných cen pohodných mod na hospodářství a na celou společnost. Jaká odvětví jsou nejvíce ohrožena a jak by mohla vypadat případná pomoc, aniž bychom zaváděli narušení hospodářské soutěže a prosím komisi, aby toto vše zhodnotila a zvážila. My jsme proto, abychom podpořili evropský sektor rybolovu také proto, že nechceme, aby naše závislost na importech ze třetích zemí se ještě posílila. Jsou to, eh, stojíme před reformou společné rybářské politiky a i toto vede k tomu, aby jsme eh, právě v oblasti tohoto tématu byli obezřetní a ne jednali překotně. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo na dvě minuty Ulrike Rodost. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, milé kolegyně, kolegové, evropský rybolov se nachází v hluboké krizi. Mí kolegové na to již upozornili. Rybáři ze všech evropských moří si stěžují na bolestné eh, poklesy eh, příjmu, který může nabít eh, likvidačního charakteru. Ale milé kolegyně, kolegové, proč klesají tržby našich rybářů? Podle mě ze tří důvodů. Ehm, pokles stavu rybolovného válečného stavu, dále propad cen, zejména tam, kde jsou eh, rybolovné zdroje zdravé a nabídka příliš veliká a eh, za třetí eh, z důvodu vyšších provozních nákladů, z důvodu narůstajících cen ropy. Dámy a pánové, politika je nyní na tahu. Musíme učinit, co je v našich silách, abychom pomohli. Zdůrazňuji, co my dokážeme, co je v našich silách. Návrh usnesení konzervativců ale slibuje je více, než můžeme udělat. Požadují navýšení ehm, pomoci de minimis ehm, na o 100% ze 30 tisíců na 60 tisíc eur, z čehož mají být zaplaceny subvence eh, na palivo. Ale tyto subvence na palivo si mnohé členské státy vůbec nemohou dovolit. Eh, většině evropských rybářů tím vůbec nebude pomoženo. A eh, navíc ehm, ty dva další problémy se trvají. To znamená, že přílišný rybo rybolov se ještě e, vyhrotí a také otázka poklesu cen nebude vyřešena. Mm, já tady spotřuji mnohem větší problém v požadavcích, protože evropské členské státy nevyužívají prostředky Evropského rybolovného fondu, byť Evropská unie platí 50%. Tady musíme v rámci a v zájmu našich rybářů něco změnit. E, mm, pojďme do e, čtvrtka vypracovat odlišný text a Eh, pojďme se shodnout eh, na méně tržní, ale udržitelnější politice rybolovu. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo Isabela Levin dvě minuty a 30 vteřin. Děkuji vám a děkuji také kolegovi panu Kadekovi za eh, příležitost diskutovat o eh, tento, této velmi, velmi zásadní otázce. Za prvé, eh, pokud jde o nárůst cen ropy, v podstatě existují dvě odvětví, která, větví, která jsou vyňata z eh, daní za ropy, a to, ropu, a to je letectví a eh, námořní eh, doprava, včetně rybolovu. Všechny ostatní sektory jsou zatíženy, ale rybolov je méně zatížen tou soutěží v mm, ceně rop, protože je osvobozen od všech daní a to je určitá skrytá subvence, která přispěla k rozvoji rybolovu rybařství a rybolovu, eh, dokonce i tam, kde jsou již rybolovné zdroje značně vyčerpány to odvětví v rámci rybolovu, které má největší spotřebu fosilních paliv, je také tou nejničivější. To jsou například ty vlečné eh, sítě. Eh, takže de minimis byl již desetkrát navýšen v roce 2008 a to je eh, také výrazná subvence pro odvětví a Současně dáváme eh, eh, mnoho slibů v mezinárodním měřítku v tom smyslu, že snížíme emise kysličníku uhličitého do roku 2050 o 80 až 85 Také jsme slíbili, že eh, vymíníme do roku 2020 vymítíme škodlivé emise jiného druhu, také slibujeme, že odbouráme subvence zkreslující hospodářskou soutěž v rybolovu. Pokud Evropská unie zavede e, e, snížený de minimus v této době, zvýšený de minimus v této době, tak to určitě podkope také úsilí Evropské unie v rámci celosvětového jednání. Eh, a také pokud jde o ceny eh, ropy, by to mohlo vést k jakému si jaké si zakleté spirále, která povede k dalšímu eh, čerpání rybolovných zdrojů. A to je přesně to, co nepotřebujeme. Trh musí přijmout navýšení cen a na to se také komise musí zaměřit v rámci reformy společné politiky rybolovu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Maria Damanaky. Děkuji, pane předsedo. Drazí poslanci, komise si je vědoma současné situace v odvětví rybolovu. Cena ropy je jedna, jeden z důvodů problému, které máme, ale není to jediný důvod. Pokud jde o ceny paliv, Abychom tuto situaci vyřešili, tak komise pozbuzuje členské státy k tomu, aby plně využili možností, které nabízí Evropský rybolovný fond. Nevyužili jsme zatím své možnosti. Až dosud členské státy využili méně než 20 celkového rozpočtu. Vysoké ceny ropy by mohly být lépe řešeny tím, že se využijí tyto prostředky na restrukturalizaci flotil a že se přidá větší hodnota rybolovným produktům a tím pádem se zlepší i cena. Je pravděpodobné, že v následujících letech zůstanou ceny ropy na vysoké úrovni, samozřejmě. Minulý týden ceny klesly. Nicméně můžeme očekávat, že v podstatě zůstanou tyto ceny na vysoké úrovni a proto komise přemýšlí v rámci reformy společné rybolovné politiky a finančního nařízení o tom, jak dále podpořit rybolov, který bude méně intenzivní z hlediska využívání ropy. Cílem je podpořit sektor v tom, aby se přizpůsobil těmto cenám ropy. Nicméně tento přístup musí dodržovat zásadu, že jakákoliv finanční podpora rozhodně nesmí zvyšovat intenzitu rybolovu. Nejlepší způsob, jak přizpůsobit eh, toto odvětví vysokým cenám ropy, je, že zajistíme, že zde máme maximální udržitelné výnosy. To by vedlo také k udržitelnějším rybolovným zdrojům ze střednědobého hlediska. Více ryb znamená více příležitostí k rybolovu a to znamená obecně vyšší příjmy pro celé odvětví. Pokud jde o zvýšení minimálního prahu, to není nová otázka. Komise vedla studii v roce 2008, kdy se analyzovalo zvýšení na 100 tisíc eh, eur na příjemce. Studie dospěla k závěru, že nemůžeme přijmout tento návrh ze tří důvodů. Za prvé, takovéto zvýšení by vedlo k tomu, že by se rybolov začal zaměřovat na technologie, které jsou intenzivnější z hlediska využívání ropy a to by mělo negativní dopad na mořské prostředí. Za druhé, lodi, které by více využívaly ropu, by dostávaly více peněz než ta menší plavidla, která nevyužívají nebo nepotřebují tolik eh, paliva. A já si myslím, že rozhodně nikdo zde nechce podporovat větší plavidla v tom, aby používali ještě větší objem paliva. A za třetí, a to je nejdůležitější, někteří poslanci už se o tom zmínili. Mnoho členských států dnes eh, musí uplatňovat úsporná opatření a proto by zde mohla být pouze politická, omezená politická podpora členských států pro návrh, který by mohl vést ke zvýšení veřejných výdajů. I kdyby se strop de minimis zvýšil, tak mnohé členské státy by neměly peníze k tomu, aby mohly skutečně využít tuto novou příležitost eh, k utrácení peněz daňových poplatníků. Takže pokud pouze některé členské státy by mohly začít využívat větší minimální Prahy, tak by to mohlo zkreslit eh, konkurenci a mohlo by to vytvořit nerovné podmínky pro rybáře z různých členských států. A to je ten hlavní důvod, ten nejdůležitější ze všech. Pokud jde o výjimku, o daňovou výjimku pro rybolovný průmysl, o které hovořili zelení, tak to je věc, kterou nemůžeme přijmout na úrovni Evropské instituce, musíme o tom diskutovat globálně. Uh, zdanění ropy by mohlo vést eh, k navýšení konkurence a mohlo by to mít eh, negativní dopad na evropské flotily. Mnozí by pouze nakupovali ropu mimo Evropskou unii a proto my tedy pozbuzujeme členské státy v tom, aby využili naše fondy. Děkuji, paní, před, paní komisařko, a nyní dáme slovo řečníkům za jednotlivé politické frakce. Jako první má slovo paní Fraga Esteves. Pane předsedo, v očekávání návrhu na reformu evropské rybolovné politiky chce EPP ještě jednou vyjádřit znepokojení nad ekonomickou situací rybářského odvětví. Toto odvětví má velmi omezený manevrovací prostor, pokud jde o tvorbu cen. Nelegální rybolov je neustále nekalou konkurencí pro evropský rybolov. Je třeba více mobilizovat zdroje ze strany firem a obecná krize také nepodporuje rostoucí spotřebu kvalitních produktů. A k tomu musíme ještě přidat další koncept, a to je zvýšení cen ropy. To zasahuje firmy, které se ještě nezotavily z krize po roce 2008. A v tomto panoramatu mnohé firmy budou potřebovat eh, hotovost, aby se mohly zre- eh, zrestrukturalizovat a eh, do roku 2013, kdy bude klesat jejich podpora. A proto očekáváme návrh usnesení s ohledem na to, že tyto podpory nejsou žádným nákladem pro rozpočet společenství a navíc ten požadovaný nárůst podpor je pod úrovní podpor de minimis, které dostávají jiná odvětví, například doprava nebo zemědělství. Nechceme, aby to bylo jako v roce 2008, když jsme debatovali o balíčku opatření, které byly přijaty tehdejším komisařem. A já chci říci, jednu věc paní komisařce. Je pravda, že některé členské státy nebudou moci tyto podpory poskytnout a že to povede k vytvoření nerovných podmínek, ale máme zde ještě mnohem větší nerovnoprávnost, která vzniká tím, že některé země nejsou financovány z tohoto rybolovného fondu. A myslím si, že by bylo dobré dát zemím právo věnovat více peněz, pokud je mají. Děkuji a nyní má slovo paní Katrin Trautmann. Děkuji. Paní komisařko, Rybáři nás informovali o tom, že mají problémy uživit se svou prací. To je velmi obtížné. Redukují se rybolovné kvóty a k tomu se ještě přidal nárůst cen ropy. Sice teď ceny trochu klesly, ale neustále fluktuují a už dva roky tato situace dopadá na naše rybáře a především na ty drobné a pobřežní rybáře. Tato situace je velmi znepokojivá a my chceme vyjádřit rybářům veškerou svou podporu a proto žádáme Evropskou komisi, aby zvýšila práh de minimis eh, pro podpory, které mohou být poskytnuty rybářům, aby mohli čelit této krizi. Jedná se pouze o dočasné opatření, které je motivováno současnou naléhavostí. V roce 2007 komise už reagovala na tento jev a v rámci tohoto nebo tváří v tvář tomuto novému nárůstu cen bychom chtěli vidět, jaké akce chce komise podniknout. A připadá nám také důležité, jak říkala paní Fraga de Esteves, eh, ověřit eh, že členské státy skutečně používají všechny peníze, které jsou v rámci současného nařízení k dispozici. Já si myslím, že naši rybáři nejsou proti změně. Mnozí říkali, že jsou připraveni vyvinout úsilí, především pokud jde o zachování stavu ryb. To je jejich společná zodpovědnost. Nicméně musíme dosáhnout toho, aby nebyly obětí faktorů, které jsou externí a které oni nemohou ovlivnit svou činností. Očekáváme aktivní odpověď, eh, paní komisařko. Efektivní reakce by byla by posloužila k podpoře vztahu mezi životním prostředím a touto profesí. Děkuji, Chris Davis, minuta 30. Děkuji. Dnes eh, voláme po subvencích pro rybáře, zítra to budou zemědělci, pak eh, řidiči kamionů, pak provozovatele eh, čerpacích stanic a další. Každý, každý z nás trpí, protože narůstají ceny paliv, tak se navzájem subvencujme. Je to nesmysl, je to skutečně americký způsob politiky, to znamená apel na podporu jednotlivých Eh, odvětví. Každý říká, že potřebujeme udržitelné eh, rybářství, rybolov, ale mm, někteří lidé vůbec nechápou význam slova udržitelnost, nevědí, co to znamená. Komise to jasně pojmenovala eh, rozumí, že e, e, rybolov v některých ohledech není ekonomicky životaschopný, ale to není e, výsledek navyšování cen ropy, ale nerozumných rybolovných praktik po desítiletí. Jestliže rybáři nejsou schopni ty náklady na lov a zpracování ryb přesunout na konzumenty, tak je něco špatně v tomto vztahu. Ale jednoduše subvencovat neudržitelné praktiky praktiky není řešení a nelze tím odbourat nadbytečné čerpání rybolovných zdrojů. Pan Kadek již před měsícem e, tuto otázku položil a mm, e, Opa- e, paní komisařka odpověď zopakovala, ale neřeší to tu základní otázku. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Marek Grobarčik na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, společná rybářská politika se opírá o zásadu, že je třeba především chránit životní prostředí. Je třeba řídit a spravovat rybí populace v Evropské unii a to vyváženým způsobem z ekonomického hlediska je rybářství a rybolovní sektor velice důležitým elementem. Je třeba potrhnout, že se také jedná o kulturní hodnotu, která je přenášena z generace na generaci. A toto přesně musí být také cílem společné rybářské politiky. Z hospodářského hlediska je to rovněž základem proto, aby eh, bychom si dokázali udržet na určité úrovni hospodářskou rovnováhu. Eh, vzhledem k drastickým změnám a obrovskému navýšení cen ropy v Evropě je úkolem evropské rybářské politiky, aby vyvinula mechanismy, které by v takovýchto konkrétních případech dokázaly zajistit to, aby eh, byli rybáři chráněni před neustálým narůstáním cen. je, vidíme nyní, že další oblast evropského hm, evropské rybovolné aktivity se nachází e, na Blízkém východě. A e, vzpomeňme, že například Island právě z důvodu rybářské politiky nechce přistoupit k, e, do Evropské unie. Proto je třeba urychlit reformu společné rybářské politiky tak, aby bylo zajištěno to, že bude chráněno životní prostředí, ekosystémy a že budou samozřejmě chráněny i rybáři. To samozřejmě souvisí s otázkou regionalizace rybářského sektoru. Zda toto eh, možná nebude mít dopady na konkrétní rybářskou politiku v jednotlivých členských zemí. Je třeba podtrhnout, že eh, kritik vedla k tomu, že společná rybářská politika již nefunguje. Děkuji. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Beset na minutu 30. Eh, merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že jsem eh, dost spokojen s odpovědí paní komisařky Damanaky na tuto otázku zvýšení cen ropy a dopadu tohoto zvýšení na rybáře. Zde stojíme před otázkou skutečné politické důslednosti Evropské unie. Je zde silná strukturální tendence, a sice růst cen ropy. My všichni víme, že je to trvalá tendence. A tváří v tvář této tendenci nemůžeme reagovat nějak nárazově a sice zvyšovat dotace v souladu s tím, jak rostou ceny ropy. Je to otázka politické logiky. Evropská unie musí ctít principy a cíle, které si stanovila. To znamená, je zde priorita, to je boj proti klimatickým změnám a snižování objemu emisí skleníkových plynů pocházejících ze spalování fosilních paliv. Nemůžeme vysílat opačný signál Nemůžeme mít rozpornou politiku. Pomoci rybářům neznamená zachovat energetický systém, který je odsouzen k zániku a který by naopak odsoudil k zániku i rybáře. Musíme jim pomoci tak, aby mohli změnit svou produkci a mohli se začít věnovat rybolovu, který bude uh, přátelský k životnímu prostředí a nemůžeme se snažit nárazově zvyšovat dotace v souladu s tím, jak rostou ceny ropy. Děkuji a nyní mají slovo další řečníci, jako první pan Valensa na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a vážení pánové, dnes hovoříme o tématu, kterým jsme se zabývali již v roce 2008. Tehdy Evropský parlament se již vyjádřím v tom smyslu, že je solidární s rybáři a vyzval komisi, aby vypracovala konkrétní opatření, která by, by byla re- realizována ve specifických oblastech, které se týkají rybářství. Nyní se ukázalo, že od roku 2003 se strojnásobily náklady v tomto odvětví v Evropské unie a tento nový nárůst cen v oblasti pohodných hmot vedl k tomu, že je třeba vynakládat o 40% více prostředků, ehm, pokud chceme dodávat ryby zákazníkům. Další nárůst cen ropy v posledních měsících ještě eh, celou situaci silně vyostřil. Ceny ropy mají přímý dopad na stále se snižující příjmy rybářů. A on je to začarovaný kruh, protože narůstající ceny ropy mají rovněž také dopad na další oblasti ekonomiky. A proto je nutné, abychom přikročili k dalším krokům, aby Evropská unie podnikla konkrétní krok, eh, komise, promiňte, podnikla konkrétní kroky a je třeba, abychom navýšili dotace z 30 tisíc na 60 tisíc euro, jak to požaduje má frakce, abychom toto navýšili takto na tři roky. Tímto způsobem chceme ochránit eh, tento sektor a myslím si, že by to podpořilo i hospodářský rozvoj. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo Andres Baria Josefa. Paní. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že jsme na nabitém pořadu jednání našli prostor k tomu, abychom debatovali o této záležitosti, svědčí to o tom, že je to pro nás důležité téma. V roce 2007 došlo k velkému nárůstu cen ropy. Dnes je sice ta cena o trochu nižší, ale není dostatečně nízká, aby to bylo udržitelné. My, evropští socialisté, jsme znepokojeni krizí v tomto odvětví a jsme přesvědčeni o tom, že řešením je odpověď společenství, které by uplatňovalo kroky, po kterých už eh, v minulosti volali jak europoslanci, tak i vlády jednotlivých členských států. Chceme řešit tuto situaci prostřednictvím efektivního mechanismu, který by umožnil naléhavá opatření na úrovni celého společenství. V roce 2007 byly schváleny nařízení de minimis. My nepožadujeme pouze nařízení nebo opatření de minimis. My žádáme, aby paní komisařka Damanaki prostudovala možnosti otevření Evropského rybolovného fondu, aby bylo možné zajistit jeho větší flexibilitu. Protože, jak jste říkala, všichni zatím nejsou schopni poskytnout peníze a vyřešit tento problém. Doufáme, že komise bude schopna proskoumat jiné cesty, jiné návrhy, jak využít Evropský rybolovný fond, aby bylo možno pomoci především drobným rybářům, rybářům působících eh, u pobřeží a také v odlehlých eh, přístavech. Žádáme paní komisařku, aby prostudovala možnost nových opatření, která by posílila také snížení závislosti na fosilních palivech a také, která by usnadnila komercializaci produktů. Je třeba vzít v úvahu také environmentální a sociální kritéria, ale musíme se podívat také na druhou stranu mince a to je ta lidská stránka. Rybáři trpí, my si myslíme, že je to naléhavé opatření a myslíme si, že Takovéto momentální flexibilní opatření by mohlo vdechnout nový impuls tomuto velmi postiženému odvětví. Děkuji. Slovo má Bilbao Barandika. Děkuji. Pane předsedo, potřebujeme konkrétní naléhavá opatření, aby se omezil dopad zvýšení cen ropy na rybářský sektor. Odvětví pracuje s čím dál menšími zdroji, mají čím dál menší ceny a je zde konkurence ze strany dovozu ze třetích zemí, které narušují volnou soutěž a proto podporuji opatření potřebná k tomu, aby se tato situace vyřešila a která by neměla dopad na rozpočet společenství. Ale když se díváme na to, jak je tento sektor závislý na fosilních palibech, tak musíme vzít v úvahu nejen to úsilí, které bylo zatím podniknuto. Musíme také myslet na inovace, abychom tímto způsobem zlepšili energetickou účinnost rybolovných loďstev, protože podpora výzkumu v této oblasti znamená také vsadit na rentabilitu a na možnost takových odvětví, jako jako je rejdařství, stavba lodí a tak dále, aby měli budoucnost a aby se mohli reformovat. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A nyní má slovo Nikulesku. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Děkuji. Paní komisařko, je prostě důležité, abychom nezapomínali, na to, že už nikdy nedosáhneme 30-40 eh, dolarů za, barle, ba, za barel. Musíme počítat minimálně s 80 dolary a negativní dopady na národní hospodářství pokračují. E, doba e, levné ropy je tam. Evropští rybáři zažívají velmi silnou mezinárodní konkurenci. V mnoha regionech se jedná o jedinou hospodářskou činnost a proto je velmi důležitý toto odvětví také pro zachování pracovních sil a je nemožné, aby tváří v tvář vysoký, vysokým cenám ropy nebyli právě malí rybáři postiženi nejvíce. A v této souvislosti jde také o politickou budoucnost eh, evropské politiky rybolovu a také o Evropský rybolovný fond, eh, jenž není dostatečně čerpan a proto musí být nově přizpůsoben. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Kryton Arsenis na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážené, eh, vážení kolegové, vážené kolegyně, Vážená paní komisařko, je tomu skutečně tak, že již nebudeme mít žádné ryborovné odvětví, pokud se nám nepodaří zabránit neustálému poklesu cen rybolovních produktů. Je třeba se podívat na to, co se přesně odehrává v tomto sektoru. Eh, v rámci pobřežního rybolovu eh, zjišťujeme nejhorší dopady současné situace. A proto je důležité, abychom vytvořili opatření, Ehm, která budou moci být v praxi realizována. Ovšem eh, zdá se, že většina členských států eh, není schopna vůbec navýšit podporu de minimis, takže pokud eh, změníme pravidla, tak to budou moci využít pouze jen některé členské státy. A proto je třeba si zvážit, jakým způsobem bychom mohli poskytnout podporu z Evropského rybářského fondu právě zemím, které se nachází obtížné ekonomické situaci. Já osobně si myslím, že bych podpořil to navýšení toho stropu v rámci podpory de minimis, ale s tou výhradou, že tato podpora bude poskytnuta zejména malým rybářům v rámci tradičního pobřežního rybolovu a že se bude týkat takových druhů ryb, kde jejich odlov neohlžuje ekosystémy. Dále chci říci, že to tež musí být eh, Toto musí být udržitelné, udržitelné z hlediska ekologie a rovněž udržitelné sociálně. V takovémto případě bych to podpořil. Je důležité, aby evropští rybáři eh, jednali efektivně jak ze střednědobého, tak dlouhodobého hlediska a poprosil bych vás, paní komisařko, abyste přeskoupala, jakým způsobem by bylo možné lépe využívat Evropský rybářský fond právě pro země, které nejsou schopny poskytnout zvýšený, zvýšené subvence svým rybářům. Děkuji panu Arzenesovi a nyní paní Jotová na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. My jsme zde si vytýčili celou řadu podmínek, abychom zajistili v rámci nové eh, politiky, nové společné politiky rybolovu udržitelnost. Rybáři ale jsou vystaveni eh, nekalé hospodářské soutěži a musí se vyrovnat s dalším břemenem a sice vysokými cenami ropy. To vše přivedlo tento sektor až eh, nad propast a srazilo jej téměř na kolena. Ehm, prah de minimis nebo minimální prah ehm, má trvat až do roku 2013. Je na čase, abychom jej eh, zrevidovali, ehm, pokud chceme zajistit udržitelnost. Eh, ty ceny jsou tak vysoké, ceny ropy, že musíme položit otázku, zda je evropská legislativa dostatečná, aby zajistila zájmy evropských rybářů. Já očekávám, že komise přehodnotí hodnotí eh, prach eh, minimální mm, činící 30 tisíc a navýší je na 60 tisíc. A kromě toho komise musí aktivně podporovat členské státy, aby eh, využívali stávající zdroje. Některé členské státy raději mlčí o těchto věcech, protože by to vyústilo v další zátěž na jejich rozpočty a všichni ukazují prstem eh, na Brusel. A bulharští eh, eh, rybáři ani nevědí o možnostech, které jsou k dispozici. Ehm, několikrát předložili vládě petici, ale nevědí nic o minimálním Prahu. Členské státy musí učinit vše, co je možné, aby ehm, odlehčili ehm, rybářům, pokud je o těžké, vysoké náklady ceny ropy. Jsou zde také velmi těžkopádné procedury, které eh, je nutno ehm, eh, překonat, eh, abyste dosáhli na subvence. Já jsem ráda, že tato otázka je dnes projednávána, ale chci položit ještě jednu otázku. Jak chce Evropská komise podpořit členské státy, ehm, podnítit je, aby bylo využíváno toho minimálního Prahu a aby došlo k jeho navýšení? A jak zlepšit zlepšit přístupnost finančních zdrojů rybářům. Děkuji. Sanchez Presedo. Děkuji. Růst cen ropy je strukturální tendencí, která je způsobena růstem celosvětové poptávky. V minulých letech eh, to mělo velký dopad na rybolovný sektor a potřebujeme reakci, abychom mohli čelit eh, tomuto navýšení cen, které ještě zhoršuje situaci tohoto odvětví. V roce 2007, když bylo přijato nařízení de minimis, tak se mělo za to, že to neskreslí konkurenci. Je nutno posoudit eh, tyto dopady a je také nutno usilovat o ambicioznější řešení v rámci strategie Evropa 2020 a v rámci reformy společné rybolovné politiky. Myslím si, že důsledná odpověď eh, by měla zvýšit eh, schopnost odvětví přizpůsobit se a také pomoci těm nejslabším článkům, především drobným rybářům. Pokud jde o krátkodobá opatření, například mobilizaci Evropského rybářského fondu, na který poukázala paní komisařka, to mně připadá rozumné a mohlo by to vést ke zvýšení udržitelnosti. Děkuji, slovo má paní Estelle Grillie na jednu minutu. Drazí kolegové, rybáři Evropské unie čelí třem hlavním problémům. Za prvé velmi složitý systém kvót, který je nutil k přijetí tvrdých opatření. Dále je zde neustála devalorizace tohoto odvětví a této práce. A za třetí růst cen paliv které ještě více komplikují fungování tohoto sektoru, který už je v krizi. Mezi lety 2008 až 2010 růst cen ropy vedl k tomu, že každý týden přišli rybáři o 100 až 200 euro týdenního příjmu ve Francii. A proto chci, aby komise autorizovala navýšení pravidla de minimis. Tím pádem by rybáři měli větší příležitost žít eh, důstojným způsobem ze své práce a také obnovovat eh, stavy ryb. Je třeba ukázat rybářům, že Evropská unie především eh, dnes, kdy slavíme Den Evropy, naslouchá a myslím si, že to by byl dobrý začátek, alespoň tedy naslouchat. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Ferreira na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, významné navýšení ceny pohonných rod vedlo k zhoršení situace Eh, krize odvětví rybolovu a velice ohrozil ekonomickou aktivitu v této oblasti a značným způsobem snížil příjmy rybářů. V současné době není možné vyrovnávat neustávé kolísání nákladů na výrobní faktory, mám tím na mysli zejména ceny pohodné hmoty. Není to možné navýšit, eh, vyrovnávat navýšení cen ryb. Ceny při první prodeji ryb stahnují či dokonce se snižují již několik let. To vede k tomu, že i konečný rouževatel potom má nízkou cenu. V současné době Never, jsme nedosáhli zvýšení cen v rámci prvním e, pro, e, prodeji ryb a ani nedošlo k rozdělení e, vlastně hodnoty v rámci celého distribučního re, řetězce. Jsou tedy ohroženy celé rybářské oblasti jsou ohroženy firmy, které se zabývají rybolovem a jsou ohroženy tisíce pracovních míst. Zejména zranitelné jsou segmenty tradičního pobřečního rybolovu, které v některých státech, jako například Portugalsku, představují 90 celé rybolovné flotily. Proto je důležité, aby komise i hned eh, jednala, aby zavedla odpovídající opatření, tak jak jste o tom hovořila paní komisařka. Je důležité, abychom měli řešení pro odvětví rybolovu. Je důležité, abychom dokázali vyřešit eh, veškeré problémy a ne, abychom řešili problém tím, že vlastně celý sektor zlikvidujeme. Je rovněž důležité, abychom zohlednili potřeby, které mají konzumenti v každé zemi a rovněž je důležité, abychom vyrovnali veškeré potřeby i na evropské úrovni. Proto je důležité, abychom i hned přistoupili k opatření, které rychle zareagují na socioekonomické potřeby tohoto, tohoto sektoru, například pomocí eh, fondů EU, které by zaručily stabilitu cen pohodlných hmot. Dále je třeba vytvořit eh, určité speciální opatření, které budou financována z evropského rozpočtu, ze stávajících marcí, marží, které v rozpočtu existují. Samozřejmě je třeba zohlednit ekologickou udržitelnost a zajistit životoschopnost odvětví jak v střednědobě, tak dlouhodobě. Je důležité, abychom navýšili ceny ryb v rámci prvního prodeje. Dále je důležité, aby rybářský fond efektivně podporoval renovaci a modernizaci rybolovních flotil, zejména na úrovni ochrany životního prostředí a také bezpečnostních opatření a samozřejmě se to týká i pohodných hmot. Máme se tedy opatření, které mohou zavádět jednotlivé členské státy a pak je důležité, aby byla opatření na úrovni komunitární. Je totiž důležité, abychom tady neprohlubovali již stávající rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a tím vlastně neměli negativní dopad na ty nejzranitelnější státy. Děkuji. Děkuji a nyní přistupujeme eh, ke Catch the Eye a slovo má Mato Androver. Děkuji. Mám zde takovou otázku, i když odpověď může být zklamáním. Rybářský sektor je samozřejmě v krizi. Zisk rybářů je čím dál nižší a v mnoha případech jim neumožňuje pokročovat v činnosti. Hovoříme o neudržitelných postupech, hovoříme o problémech, které vyžadují veškerou naši podporu. Hovoříme o tom opakovaně a opakovat eh, žádost, kterou zde přednesl pan Kadek, eh, to není nic, proti čemuž bychom se měli postavit. Eh, to je naopak důsledné. Neměli bychom zavrhovat konjunkturální opatření v mimořádných situacích. My pouze chceme, aby se komise neobrátila zády odvětví, které potřebuje podporu. A právě si myslím, že takovouto podporou by mohlo být zvýšení podpor de minimis. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Albes. Rovněž já bych chtěl připojit svůj hlas ke všem, kteří zde deklarovali, že jsou znepokojeni tím, že rybáři mají velice nízké příjmy, Souvisí to samozřejmě s velikými, velikým nárůstem ceny pohodných hmot v posledních měsících. Jak se bylo již řečeno, cena pohodných hmot má přímý dopad na životoschopnost malých eh, rybářských společností a zhoršuje již tak velice, velice obtížnou situaci s ohledně příjmů, které rybáři jsou schopni docílit čemu to vede? Vede to tím, že rybáři omezili svoji aktivity, mají opravdu minimální příjmy a je zde neustále ten problém těch nízkých cen při prvním prodeji ryb. Prodan je zhoršen tím, že se eh, dováží na evropský trh eh, produkty akvakultury ze třetích zemí a dále zde máme samozřejmě finanční problémy, ke kterým to vede a ztrátu pracovních míst. Krize se neustále zhoršuje, proto je nutné jednat, jednat a opravdu se hluboce věnovat problému rybolov, v oblasti rybolovu. Je třeba, aby komise přišla s odpověďmi, které budou zohledňovat jak střednědobý, tak dlouhodobý a dlouhodobý, a k, um, eh, dlouhodobý vlastně horizont a je třeba opravdu, aby jsme zde vyřešili ten problém nízkých cen při prvním prodeji ryb. Děkuji. Slovo má pan Romeva. Vážení kolegové, patuje eh, naléhavá potřeba restrukturalizovat eh, eh, rybářskou flotilu a také ehm, odklonit se od energeticky náročných eh, lodí a přiklonit se k eh, praktikám, které vyžadují méně energie a jsou udržitelnější dlouhodobě, eh, ekologicky, sociálně a ekonomicky. To znamená poskytnout více veřejných zdrojů rybářství, rybolovu. By znamenalo vysílat nesprávný signál z důvodu vysokých cen ropy a mm, byla by to pouze motivace rejdařů, aby využívali používali ještě energeticky náročnější technologie. E, Jedná se tady o strukturální problém a musíme mít jasno, že stávající situace ukazuje, že 70 rybovolných, e, rybolovných zdrojů e, je již vyčerpáno a proto by znamenalo vyčlenění dalších finančních zdrojů z veřejného sektoru špatný signál. Děkuji. Děkuji, Enen. Děkuji. Já jsem si vyslechl od kolegů, že hovořili o udržitelnosti a o tom, že je třeba dotovat tuto profesi, protože jinak se nemůže uživit. Ale musíme udělat právě opak, protože rybáři žádají o jedině. Chtějí žít ze své práce a chtějí vykonávat svou práci. Takže pokud ropa je současným problémem, tak bychom měli investovat do výzkumu, abychom využívali uh, plavidla, která nebudou spotřebovávat tolik ropy. Děláme reformu po reformě, ale přesto neustále klesají ceny ryb. Když ale jdete do rybárny, tak nikdy ryby nebyly dražší. Jsou tak drahé, že si je spotřebitelé nemohou ani dovolit. Důležité je reformovat kvóty, ale reformovat také postupy rybářů, aby Ti malí a drobní netrpěli, zatímco ti velcí se budou neustále obohacovat. Děkuji, pan Bronz. Thank you, Mr. President. Pane předsedo, narůstající ceny paliva jsou ještě dalším problémem navíc pro rybáře, ale je to pouze poslední, nikoli první problém. Pro britskou rybářskou flotilu je největším problémem členství v EU. Spojené království poskytuje Evropské unii 70 svého rybolovu, ale může si nechat pouze 13 kvot. Bylo by férovější, kdyby Británie měla spravedlivější podíl. A navíc eh, rybolov eh, Eh, tresky eh, nebo výlov tresky výrazně eh, klesl. Britští rybáři zaznamenávají velké ztráty a postupně přicházejí o svůj, o svůj biznis. Britští rybáři by se dlouhodobě měli odklonit od EU a krátkodobě vyžadují férové zacházení. Britští rybáři, co by zastupují, zástupci hostitelské země, by měli mít vyšší Eh, kvotu. Není to eh, britská flotila, která přečerpává rybovolné, rybolovné zdroje, ale spíš ty cizí. Děkuji. Děkuji a nyní dáme slovo paní komisařce, paní Maria Damanaky. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě rozumím eh, všechny eh, vaše starosti a sdílím je, pokud jde o nízký příjem eh, našich rybářů, zejména majitelů malých rybolovných plavidel v pobřežních vodách a regionech. Ale toto je problém, který vyplývá z nárůstu Ehm, je to problém, který vyplývá z nárůstu e, ropy. Jsme si tím jistí. Opakovaně jsme o tom diskutovali a uznali jsme, že tento problém jsme měli ještě před nárůstem e, cen. I předtím samozřejmě chápu, že nárůst cen paliv problém může vyhrotit, ale e, hlavní příčinou tohoto problému je vždy přečerpávání kvót nad limity Eh, které samozřejmě nezanechají eh, rybolovné eh, zdroje ve zdravém stavu. A to je něco, co musíme řešit naší reformou politiky rybolovu. Samozřejmě nyní diskutujeme o cenách paliva. Ano, toto je problém. Diskutujme tedy o tom, jak se tomuto problému postavit. Jediným problém, způsobem, eh, jak eh, to trvale vyřešit, je zlepšit eh, odolnost našeho odvětví vůči nárůstu cen paliva. To je jiný způsob, protože nemůžeme mít jistotu o dalším vývoji cen. A další příklad. Toto se může stát například v Belgii po poslední krizi, kdy Belgie Eh, zlepšila své motory ve flotile a nyní zaznamenávají eh, snížení o 20 eh, ve výdajích nebo spotřebě paliva ve své rybářské flotile. To je teda správný způsob řešení. Touto cestou se musíme vydat. Nicméně, pokud jde o vaše návrhy, tak jedním je například, aby komise snížila prach de minimis Eh, co to znamená tento práh nebo tento stroh, strop? Je to strop eh, eh, pomoci finanční, kterou může členský stát poskytnout svým odvětvím. Pokud teda komise tento práh zvýší, tak to znamená, že pouze členské státy se zdravým rozpočtem to mohou dále poskytovat. To znamená, že by to znamenalo nerovné, vytvoření nerovných podmínek v našem sektoru v rámci EU. Profitovali Získali by z toho pouze ty nejbohatší země, eh, eh, otevřeno řečeně. A také, když zvýšíme ten strop, tak pouze ty větší eh, plavidla budou z toho mít výhodu. Takže jsem překvapena, že slyším mm, tento návrh od některých členů parlamentu. Vůbec si nedovedu představit, že bych já požádala o navýšení toho stropu. Členské státy mohou poskytnout svůj, mm, své vlastní finanční subvence z vlastní vlastních zdrojů. A pokud jde o ty fondy, ještě něco na vysvětlenou. Nyní členské státy využívají pouze 20 našeho financování. Některé, někteří členové parlamentu mi říkají, že financování je problematické, protože to nemůžou využít a tak dále. Ale my přece máme flexibilitu. Členské státy mohou realokovat, přesouvat své finance. Každý členský stát takto může jednat pouze Itálie, pouze Itálie se na nás obrátila a požádala o realokaci eh, fondu a my jsme to schválili. Takže proč se nepokusíte přesvědčit členské státy, vlády vašich zemí, aby využívali fondy řádným způsobem? Chcete-li skutečně pomoci a je-li zde problém, pokud jde o čerpání fondu, tak přijďte za námi, abychom všem pomohli, ale zatím jsem tak takovouto snahu nezaznamenala. Takže, abych odpověděla přímo na otázky, ano, financování fondy jsou k dispozici, ano, členské státy toho mohou využívat, ano, členské státy mohou ze svých zdrojů tento práh minimálně navýšit. Takže pokud bych já změnila situaci, tak jediný výsledek by byl, že porušíme pravidla hospodářské soutěže mezi eh, členskými státy navzájem a mezi malými a velkými eh, rybářskými plavidly. Toto musí musíme pochopit. Samozřejmě je zde určitý obecný problém, můžeme o tom diskutovat v rámci z reformy, co učinit v zájmu pomoci našim, zejména malým rybářům a můžeme prodiskutovat každý další návrh, ale tento návrh totiž navýšit eh, minimální strop, to je návrh, který skutečně není užitečný. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Končím rozpravu. Hlasovat se bude ve 12 hodin ve čtvrtek. Teď tedy na tři minuty přerušuji zasedání.